Alors, bonjour. Euh, Není tady mnoho kolegů, ale už je 9 hodin a 10 minut. Takže já mám tento návrh, pokud souhlasíte. Abychom dodrželi své zvyky a také přesnost. Začneme a pokud skončíme dříve než v 10 hodin, tak si uděláme přestávku, abychom měli čas mezi diskusí a hlasováním. Takže můžeme začít, protože už je opravdu 9 hodin a 10 minut. Už tady máme pár kolegů, takže začneme. A pokud končíme dříve, tak si uděláme přestávku čtvrt hodinky 20 minut před hlasováním. Já jsem proto, abychom tedy začali, protože si myslím, že časový plán je třeba dodržet. První bod na pořadu jednání se týká informací o průběhu cesty výboru pro průmysl, výzkum a energetiku do Irska ve dnech 29. až 31. října 2012. Já jsem zpravodajkou k tomuto bodu, takže přednesu stručně informace o průběhu této delegace. Víte, že cesta této delegace se uskutečnila za účasti paní kolegyně Del Castillo, Langena, Rubega, Correa de Campos, Kramer, Helmer, Kelly. A tedy já pan Kelly jako místní v Irsku. Jedním z cílů naší delegace bylo navázat kontakty s ministry, kteří jsou zodpovědní za témata, která jsou v kompetenci našeho výboru. Dva z ministrů, s nimi jsme se při této příležitosti setkali, nás také navštívili u nás v našem výboru. Jedním z nich byl Petr Rebit a druhým pan ministr Bratn. Jeden tedy byl zodpovědný za průmysl a výzkum, a to byl tedy pan Braton a pan komisař Rebit za energetiku telekomunikace. Při této cestě jsme se snažili také seznámit eh, s realitou v Irsku, se situací v Irsku. Jako vždy, delegace měla velmi nabitý program na této cestě. Setkali jsme se s výzkumníky z Royal College, se zástupci Úřadu pro trvale udržitelnou energii, zástupce Ústavu pro <clears throat> průmyslový rozvoj, zástupce Google, zástupce digitálního hubu, zástupce podnikatelů a také členy parlamentního výboru pro průmysl irského parlamentu. Irské předsednictví nás seznámilo se svými prioritami, ostatně to byly priority, které tady včera byly připomenuty. Bylo to velmi užitečné, bylo velmi užitečné udělat si představu o tom, jak eh, pro Irsko je Evropská unie pořád eh, hlavní referencí pro jejich ekonomiku a Irové mají skutečnou vůli a skutečný zájem pokračovat v politikách eh, Evropské unie a posilovat jednotný trh. Irsko prožívá tuto zajímavou situaci. Všichni pozorují Irsko s velkým zájmem, protože překonali velmi těžkou krizi, velmi závažnou krizi a právě jsou na cestě ven z této krize a oni sami zdůrazňovali, jak je důležité vytvořit eh, prostředí, které bude příznivé pro podnikání. A to je taková jejich eh, zpráva Evropě, takový vzkaz Evropě. Je tedy nutné vést politiky, které vytvoří tuto situaci. A zdůraznili také, jak důležitou roli hraje výzkum a inovace. Právě proto si myslím, že budou našimi spojenci tom, eh, jak už tento výbor několikrát eh, prohlásil, my chceme i finančně podpořit výzkum, konkrétně tedy program Horizon. Jim to tedy velmi také leží na srdci, takže myslím, že nás budou doprovázet na této cestě, budou nám v tomto nápomocní. Další téma, které je pro ně velmi důležité, je investice, jsou tedy investice do infrastruktur a do obnovitelných zdrojů energie. Věnují také velkou pozornost digitální agendě a připomněli nám v této souvislosti, že se v červnu 2013 eh, sejde schromáždění v Irsku, které se bude zabývat právě touto záležitostí a právě bude prezentována také vlastní cloud strategy. Já myslím, že to jsou ty hlavní věci, které charakterizovaly tu naši krátkou, ale velmi intenzivní misi. Pan kolega Kelly k tomu chce něco dodat, prosím. Thank you very much, madam chair, and Děkuji, paní předsedkyně. To shodnutí té cesty do Dublinu jste vystihla dobře. Já bych rád na úvod řekl, že jsem vlastně hovořil s některými kolegy od té doby, co jsme tam byli. Tady jsem je vyjmenoval, že velice ocenili to, že Evropský parlament jim věnoval tuto pozornost a velice si vážili té odezvy a těch rad, který se jim dostalo k těm tématům. Jinak je těžké pro ně se sejít s europoslanci a zejména bych chtěl tedy poděkovat všem účastníkům té delegace. Byli jsme skupina silná, vybavená obrovskými znalostmi, tak jak jste řekla, program byl natolik nabitý, že jsme vlastně nebyli schopni si vůbec nic v Dublinu navštívit. Ale možná by se na to mělo do budoucna pamatovat. Alespoň krátká doba v centru města by prospěla všem. Správně jste podotkla a zdůraznila, že my jsme ráno vstávali, večer eh, šli spát, pak už jsme přímo do letadla a vše mezi tím bylo zasedání, schůze, setkání, takže to bylo sice hodnotné, ale trochu škoda. Rovněž eh, tam přátelé irského předsednictví eh, se projevili, naši ministři to ocenili rovněž pro ně jim připadalo, že jim to pomohlo, aby si vláda určila priority a rovněž navázala nějaké osobní kontakty a zároveň jim to pomohlo v přípravách na předsednictví. Takže ještě jednou vám děkuji. Děkuji rovněž za to, že jste tomu předsedala a za vaši pozitivní odezvu eh, pomohli jste v tom. Jirsku děkuji. Kelly. Děkuji kolegovi Kellymu. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Ne? I já s tím souhlasím. Říkala jsem to našemu sekretariátu, že při dalších cestách se chci vždycky nejdřív podívat na harmonogram, protože samozřejmě je důležité na maximum využít náš čas, ale je také důležité seznámit se trochu s tím městem, které navštěvujeme, protože Máme většinou příliš nabitý program a když je to příliš nabité, tak eh, to není příliš dobré, potřebujeme se trochu mezi tím nadechnout. Takže musíme ten plán vždycky odlehčit trošku. A další bod, eh, to je zase informování o průběhu cesty našeho výboru na zasedání Fora pro zprávu internetu v Baku. Spravodajkou je Pilar. Well, in this... Děkuji, paní předsedkyně. Stejně stručně vás budu informovat o sedmém setkání Fóra pro zprávu internetu, které se konalo v Baku od 6. do 9. listopadu loňského roku. Jak víte, Fórum pro zprávu internetu pořádalo summit v Tunisku v roce 2005. Cílem je schromážit všechny zúčastněné, aby se v dialogu zabývali otázkami souvisejícími s veřejnou politikou, které se týkají zpráv internetu. Evropský parlament se účastní od samého počátku a při této příležitosti, poté, co jsme se pokusili dát dohromady velkou delegaci, měli jsme delegaci tří členů, byla jsem to já, Katrin Trotman a Sabine Ferhajen. Měli jsme ještě kolegy z jiných výborů, z jiného výboru. Na řadě akcí byli s námi, takže vlastně patřili k té delegaci. Byla to Amalia Andersoten a Kalie Dešake. Musím říct, že na sedmém setkání IGF byla hlavní věc zpráva internetu pro udržitelný lidský, hospodářský a sociální rozvoj. A týkalo se to takových otázek jako zpráv internetu za účelem rozvoje, Mimo jiné jsme se také zabývali internetovým trhem pro padělky, porušováním digitálních práv, zprávou zdrojů. Týkalo se to kritických internetových zdrojů. Některé věci souvisely s bezpečností, se soukromím, jiné se týkaly přístupu, rozmanitosti a tak dále. Nebudu zacházet do podrobností. Bylo toho hodně, seminářů tam bylo hodně, setkání, plenárního zasedání. Zmínila bych že delegace Evropského parlamentu byla opravdu aktivní, jako členové panelů v některých případech a v jiných případech jako účastníci. Také jsme měli bilaterální schůzky a musím říct, že útvary komise nám opravdu hodně pomohly. Poskytovali nám podporu také pracovníci sekretariátu odvedli fantastickou práci, ale ti nemají takové zdroje, jako tam má komise. Přítomnost evropských institucí na takovém setkání znamená, že Evropský parlament, komise a členské státy, komise a členské státy eh, z institucionálního hlediska hrají ústřední roli. Takže mají jiné zdroje. Mají jiné prostředky, aby mohli vystoupit, aby byli vidět, byla tam komisařka Nelly Krusova. I s ní jsme měli bilaterální schůzku jednoho dne při snídani. A pak jsme se účastnili různých aspektů činnosti. Musím zmínit, že protože jsme měli i bilaterální schůzky, zmínila bych především jednu z nich, ICANem, s občanskou společností. A ještě zmíním jednu věc. Byli tam také poslanci, poslanci národních poslanců, parlamentu, pardon, z různých zemí. Nebylo jich moc, ale vrátili jsme se k tomu, že je potřeba zpracovat společný přístup k tomuto fóru a do budoucna se musíme snažit vystupovat koordinovaněji. Čas samozřejmě běží. Možná, že na příštím zasedání to bude ještě těžší, nicméně měli bychom to zohlednit, abychom mohli udělat něco předem, ještě před dalším zasedáním IGF. Kromě toho musím zmínit jednu konkrétní věc v souvislosti s tímto IGF. Jak víte, bylo to v Baku v Azerbajdžánu. Oni se snažili zorganizovat toto fórum, internetové fórum, jedná se o pokročilou technologii a tak dále, a bylo to v zemi, kde je hodně přírodních zdrojů, takže v tomto smyslu mají hodně ekonomických zdrojů, ale na druhou stranu je to rozvojová země. A přístup a kroky azerbajžánské vlády kritizovala média, přední novináři, ti byli zatčeni, vyjadřovali svůj názor přes internet. To je situace, kde svoboda projevu, mimo jiné přes internet, je spochybňována, je u toho velký otazník. Komisařka Krusová se rozhodla, že to dá na stůl, samozřejmě ocenila všechny dobré věci, které udělal Azerbajdžán, ale zároveň to hledala taky na stůl. Takže nakonec bylo takové sdělení, prohlášení komise. A my, pět poslanců z Evropského parlamentu, jsme to společně podepsali, společně s Nelly Krusovou. Bylo to takové sdělení. Samozřejmě nebylo příliš dobře přijato ze strany azerbajdžánské vlády, ale myslím, že bylo dobře přijato těmi, kdo mají skutečně pocit, že Azerbajdžán má ještě trošku moc daleko k standardům, které vyžadujeme v demokracii, jako je třeba svoboda vyjadřování, svoboda projevu a ostatní související svobody. Takže já myslím, že podle mého názoru ta zkušenost byla dobrá, ta, bylo, byly tam klíčové otázky, možná o něco víc než v minulosti, protože se konaly ještě další schůzky, mimo jiné třeba se Spojenými státy. S tím, že vlastně IGF je záležitost více států, usilovali jsme o to, aby to mělo více mezivládní povahu, s tím, že ten přístup by měl být se zdola nahoru. A v této atmosféře má IGF určitou roli hned od začátku. Nicméně mezi jednotlivými zasedáními vždycky uplyne celý rok a to by mohla být tak trošku hrozba pro povahu IGF ale potvrdila se tam vůle IKF, účastníků IKF, přání účastníků IKF, že bychom měli zachovat tuto mezivládní povahu, ten přístup se zdola nahoru. Příští rok tady bude další fórum. Pojedeme tam s komisí. Ještě bych zmínila, že Evropská internetová nadace také hodně pomohla Evropskému parlamentu při prezentacích, při organizaci bilaterálních schůzek. Poskytli organizační pomoc naší delegaci. A to je vše. Máme tady A Moje skvělá kolegyně na IGF. My jsme byli tři mušketýrky. Ona určitě může doplnit, co jsem říkala. Děkuji. Děkuji, Pilar. Slovo má paní Trautmann. Děkuji, paní předsedkyně. Já navážu přímo na to, co říkala Pilar. Jak jste si všimli, drazí kolegové, byli jsme stoprocentně ženská delegace, i tedy s kolegy stoprocentně ženy. Tři ženy v delegaci. Ne, není mě to líto, byli jsme efektivní, ale chtěla jsem to tedy připomenout. Proč to neříct, když je to pravda? Ale chtěla jsem předeslat, to tedy bylo jen tak, eh, abychom se mohli usmát, ale musíme rozhodně připravit věci ve skupinách, také na předsednictvu a s předsedou Evropského parlamentu. Já si myslím, že naše delegace na to, aby měla skutečný vliv, byla příliš malá. V minulosti nás třeba bývalo pět nebo sedm úplně na začátku. Já si myslím, že tři to je opravdu málo. Já plně uznávám, že je nutno šetřit, ale tady to jsou fora kde nejsou závěry, které by byly výkonné, ale spíše se tam posouvají názory, vyostřují stanoviska, takže tím bychom mohli rozložit svou přítomnost. Čím více se tam budeme moci pohybovat, rozdělit, tak tím více budeme moci šířit evropskou myšlenku. Je to schromáždění, které se velmi mobilizuje, například při těchto fórech, eh, to je tedy Rada Evropy a ta v této chvíli právě na toto fórum přijíždí ve velmi hojném počtu, opravdu tam na tom hodně pracuje. A my jsme v přípravných fázích zdůraznili, že potřebujeme větší koordinaci a také politickou diskusi o hlavních bodech a o evropské strategii s komisí a s radou. A to je jeden ze závěrů, který bych zde ráda zdůraznila. Musíme být schopni prosadit své priority. Děláme to, když jde například o ochranu nezletilých a tak dále, ale my máme v Evropě otázku psaných práv. My jsme v otázce bezpečnosti jako jediný, jediní eh, sepsali úmluvu a já si myslím, že to je důležitá věc, kterou bychom měli prosazovat na mezinárodní úrovni. A druhá věc se týká otázky moci a debat na fóru pod eh, záštitou OSN. Je nutno, abychom apelovali na irské předsednictví, aby naše země, které jsou členy OSN, zaujaly stanovisko, které nebude tak pasivní, pokud jde o místo konání těchto schůzí, nebo tedy těchto událostí. To je velmi důležité. Kvůli tomu a kvůli takovým věcem, jako je svoboda projevu a také možnost setkat se s místní populací. Samozřejmě je v pořádku, že máme odvážná stanoviska, ale musíme právě jet do těchto zemí, abychom tam toto stanovisko prosadili. Ale je také pravda, že když potom máme takové fórum třeba v Tunisku nebo někde jinde a máme tam policisty v civilu, kteří se představí jako zástupce a společnosti, občanské společnosti, tak to je opravdu znepokojivé. A to tež se stalo v Baku. Tam se snažili ukázat Baku jako velké město na světové úrovni. Bylo to opravdu dost nešťastné, nicméně uspořádali město tak, abychom se nesetkali s těmi, kteří by mohli nějakým způsobem zkreslit tento obraz. Cílem tedy je ochrana práv člověka na internetu, kterými tedy bráníme na tomto fóru. Další věc je ICANN a ITU. To je další citlivé téma. Nás trochu uklidnilo, že ICANN se ubírá trochu otevřenějším, serióznějším směrem a snaží se více respektovat naše roli. To je dobře. Nicméně ICANN který se zabývá napravováním situace v této oblasti, nemá všechny pravomoci, pokud jde o internet. A pak je důležitý vztah mezi ITU a ICANem, pokud jde o tu jejich hlavní pravomoc ITU, to je zcela mezinárodní instance, která byla tedy u zrodu tohoto fóra a v tomto smyslu má samozřejmě výhodu. Ale pro nás je velmi důležité uvědomit si, o co tady vlastně jde. Budeme mít několik konferencí, které se budou týkat bezpečnosti a používání tohoto zdroje a máme spoustu takových otázek v Evropě, které se toho týkají satelit, GMS a tak dále. Musíme do toho tedy přímo zapojeni. Nicméně je nutné, aby to nebyli jen ti, kteří drží nebo vlastní tedy ty technologické prostředky. My také potřebujeme, aby ICANN byl naším partnerem v první linii. USA nám vždycky nebyly příliš nápomocní. My jsme se setkali s velvyslancem eh, Spojených států, který se snaží přiblížit naše stanoviska, ale musím říci, že jsme se nesetkali s kolegy z amerického kongresu. My se setkáváme s poslanci jiných států, ale ne s poslanci z kongresu, z této velké země. Tam eh, je otázka těch kořenových serverů, to je věc, která je dost delikátní a ovlivňuje bezpečnost celého systému. Takže máme opravdu ještě spoustu práce, jsou zde politické otázky, ke kterým musíme nějakým způsobem přistoupit, bylo by dobré, kdybychom se mohli tady v Bruselu setkat se zástupci ICAN, abychom znali jejich perspektivy a abychom si dali také pozor na příští konferenci, kterou bude organizovat ITU, protože tam hrozí, že se rozhodne o celé řadě věcí, které budou mít dopad na naši politiku a především na neutralitu internetu. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Pan kolega Lange, prosím. Kurze já bych si dovolil krátkou, krátký komentář eh, k té cestě do Dublinu. Z pohledu programu to bylo kvalitní, z pohledu disciplíny přítomných už méně dobré, to říkám výslovně. Jinak to bylo skvěle připravené, rovněž díky tomu, eh, jak se do toho vložil pan kolega Kelly. Ale jsou tady určité otázky, které se nabízejí. Paní kolegyně Pilar de Sal Castillo musela být zastupována u um, setkání s ministrem, to není korektní. Já neznám žádný příklad, kde by eh, to mělo um, takovýto dozvuk jako máme tu symfonii na rozloučenou Haydna, kde už pak to končí jenom jediným zvukem. Já bych si klidně taky rád odletěl dřív, ale pokud jsme tam na oficiální služební cestě, tak to musíme dotáhnout do konce v plném počtu, jinak nemůžeme být bráni stoprocentně vážně. Je tady určité nebezpečí. Takže to je první věc. Druhá věc, organizační záležitosti. Obsahově to bylo kvalitní, velice zajímavé, ale skutečnost, že dokonce i naše vnitřní pravidla a poslanci, kteří jsou z dané členské země, si nedokážou zdokumentovat prezenci na svém vlastním seznamu dokonce, to mi připadá nesmysl, takže si myslím, že bychom se měli spojit s panem Kelim, protože on neměl možnost se zapsat do toho seznamu, přestože bydlí 350 kilometrů od Dublinu. Druhá věc, to je taková ta organizace a tlumočení já si jich velice vážím a sám si velice vážím a cením toho, že mohu hovořit svou mateštinou. Ale první den jsme už měli více než 8 hodin programu a druhý den to bylo pak eh, trochu zkrácené. Dva plné týmy, italsko-anglické, tedy čtyři tlumočníci, se rozjeli mezi nás a strávili s námi čas, to mně připadá jako mrhání peněz. To bylo požadované a to bylo velice ale rudimentární. To si musíme ještě promyslet. Nemůže to vést k tomu, že konec konců už nakonec u těch setkání je více tlumočníků než účastníků delegace. To tady říkám otevřeně, protože to je něco, čím se musíme zabývat my sami. E, já, pokud jsem se za těch 18 a půl let účastnil různých šulebních cest, tak to bylo poprvé, kdy to bylo tak vyhrocené. Obsahově ta setkání byla velice zajímavá s různými jednotlivci, delegacemi, organizacemi. A jeden závěr mi zůstává, je, že všechny ty organizace mají centrálu v Dublinu, ty internetové, e, ti operátoři, to neznamená, že jsou tak skvělí. Tak musíme dále hovořit. Pokud jsem to správně pochopil, v, v tom dialogu s těmi podnikateli, tak je to otázka daňových sazeb. A když se snažíme nastavovat záchranné programy pro určité státy, na Kypru se to například objevuje, tam se domnívám, že Evropský parlament i komise by mohly mít možnost žádat, že se takovéto masívní porušování hospodářské soutěže zkoumá. Ano, daňová politika je záležitosti členských států, ale Google má přes 400 zaměstnanců. Stovky zaměstnanců, 40% z nich jsou Irové, jinak ostatní občané a protože to tam je tak jednoduché, ty peníze investovat, ale hlavně, protože tam jsou tak mizivé daně, se všichni stahují pouze do Dublinu a nikoli do našich jiných hlavních metropolí, takže to je něco, co by se mělo dostat na pořad jednání. Děkuji, pan Rubik. Eh. Děkuji. Já si myslím, že ta návštěva v Irsku nám ukázala nové obzory. Návštěva v Google dokonce, bych řekl, byla takovým vystřízivěním 4 tisíce zaměstnanců sedí v Dublinu, shromažďuje informace, analyzuje je a je to tak, že um, používají um, náš, náš obsah, dávají k dispozici e, to, co nacházíme na internetu a ta znalostní společnost je tím silně posilována my máme možnost si vše zkoumat, rešerše je snadnější a celá tato, ehm, tento kontext je nově v tom industriálním eh, eh, kontextu máme dozorový orgán, máme jiné záležitosti a to bychom měli říci, že by mělo irské předsednictví se tím trochu i pochlubit. Takže ta návštěva byla velice plodná, i když se podíváme na tuto dimenzi a rovněž na úkoly, které máme před sebou. Já jsem s plným vědomím nahlížel na obecné obchodní podmínky, jak jsou nabízeny, jak mladí lidé jsou pak tlačeni, aby ty smlouvy podepisovali, aniž by je museli takto číst těch mnoho stránek, tady musíme přece jen začít upozorňovat na to, že by si každý měl být vědom, na co přistupuje, že by to měl se pokoušet pochopit a nepodepisovat slepě a rovněž bychom měli chránit spotřebitele před nesprávným vývojem. A pokud chceme v nějaké zemi mít silnější industrializaci, tak musíme uvažovat i o těch nových oblastech, které poskytují nové možnosti zaměstnávání mládeže. Proto byla ta cesta do Irska pro mě velikým vlastně objevem a zjistil jsem, že ve zbytku Evropy musíme udělat více. Ankor. Děkuji. Paní Trautmann ještě jednou. Omlouvám se, paní předsedkyně. <clears throat> Můj kolega mě připomněl jeden bod, který je velmi důležitý pro náš výbor. Máme trochu problém mobilizovat evropské podniky, aby byly přítomny na těchto fórech. Možná bychom se o tom mohli postarat, měli postarat. Já se také omlouvám, že jsem zapomněla na to, že jsme měli Anděla Strážného. Sedí tamhle na tribuně. Děkuji, paní předsedkyně že jste nám umožnila využít spolupráce zaměstnankyně parlamentu, která byla opravdu úžasná, efektivní, schopná a já si myslím, že to je třeba říci. Měli jsme přátelskou podporu ze strany parlamentu, nejen komise nám v tom pomáhá. Děkuji paní kolegyně Trautmann. E, allora, aveva... Trochu jsme to přehodili, ale měli jsme čas, takže jsme to trošku změnili. Už jsme uzavřeli debatu o, dis- o cestě do Dublinu, pak jsme diskutovali o tom Azerbajdžánu, ale potom pánové Langen a Rubik se zmínili ještě o tom Dublinu, ale všechno je v pořádku, i to je možné. Pokud jde o cestu do Azerbajdžánu, tak tam jsme vzali v úvahu, že to byla velmi užitečná situace, užitečná cesta. Zazněly zde také návrhy v tomto smyslu. Pokud jde o cestu do Irska, tak kolega Langen také přednesl několik návrhů a zdůraznil určité problémy, k nimž došlo při cestě této delegace, takže to vše vezmeme v úvahu, samozřejmě částečně, jen protože některé věci máme ve svých rukou my, jiné ovšem vyplývají z jednacího řádu Evropského parlamentu, takže tam, kde je to možné, tak tam na to reagovat budeme, jinak předáme informaci dále. Pokud jde o obsah, tak tam také se budeme snažit eh, příštích delegacích eh, vylepšit ten program na základě bývalých nebo tedy předchozích zkušeností. Využiju těchto pár minut k tomu, abych vás stručně informovala o schůzi koordinátorů. Včera na schůzi koordinátorů jsme schválili změnu našeho kalendáře na základě rozhodnutí, které bylo přijato minulý týden ve Štrasburku, takže ta změna se týká 18. září my jsme měli naplánovanou schůzi 18. a 19. 19. tedy ve čtvrtek už ta schůze nebude, takže zůstává nám pouze 18. září. Ale přidali jsme také středu 25. září od 9 do 18.30 a čtvrtek 26. a potom máme tu změnu, která se týká tedy září a října. O tom dostanete informace. Pokud jde o zprávu pana Buska, tak tam jsme rozhodli, že požádáme o studii, která bude provedena. Potom je zde také pozvánka ze Švýcarska 27. a 28. května, nicméně to je individuální pozvání, takže musíte cestovat individuálně. A frakci EPP byla přidělena zpráva z vlastní iniciativy CARS 2020 a bylo rozhodnuto, že příští slot, který se nám uvolní, věnujeme digitální agendě. Pokud jde o podnikání 2020, tak eh, na toto téma vypracujeme pouze usnesení a toto usnesení bude na pořadu jednání příští schůze, schůze bylo to tedy předěleno, teď máme ale 10 minut času, než zahájíme hlasování. Takže teď si uděláme přestávku a přesně v 10 zahájíme hlasování. Říkám přesně 10, takže pokud někdo z vás odejde, tak do 10 se vraťte. Začínáme hlasovat, prosím. Bene, cominciamo il voto. Zahájíme hlasování, prosím, posaďte se. Prosím kolegy, aby se posadili. resta Bene, allora proviamo a... Uděláme si test hlasovacího zařízení. Zahajuji hlasování. Votazione aperta. Hlasujte, prosím. Máme dva socialisty navíc. Musíte se rozhodnout, kdo je tady navíc. Pořád ještě máme dva socialisty navíc. tak se domluvte mezi náhradníky. Chris, two too many. Ancora? Bene, a posto, perfetto. pořádku? Teď už je to v pořádku a můžeme zahájit hlasování. Nejdříve tedy zpráva paní Cavela. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 15 a 24, o těch hlasujeme společně. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Dvacet devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 pro, 24 proti. Omlouvám se, paní předsedkyně, ale výjimečně jsem hlasovala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 Kompromis 3. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 3a. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Omlouvám se, já jsem to brala automaticky, že je to kompromis, ale máte pravdu, ano. Zahajuji hlasování ke kompromisu 3a. No, spletla jsem se. Spletla jsem se hodně, je to zamítnuto. Kompromis 3a je tedy zamítnut. Kompromis 3a bis. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Je to naopak. Ověříme. Těžký začátek. Končím. 24 pro, 30 proti. Zamítnuto. Zase jsem tu spletla. Pozměňovací návrh zamítnut. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. 39 pro, 19 proti. Přijato. Pozměňovací návrh 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. IMKO 5. Kdo je pro? S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro?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 pořádku. Končím hlasování. Ups. 29 pro, 29 proti, je to zamítnuto. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Devadesát šest. Končím hlasování. 29 pro, 30 proti. No je to těžké. Zamítnuto. 100. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 100 ověříme. Končím hlasování. 37 pro, 22 proti, je to přijato. 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme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 Chiuso. Končím hlasování. 30 ku 28. Je to přijato. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sto osmnáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Chiuso. Končím hlasování. 37, 36 ku 24 je to přijato. 123, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Scusatemi, gli uffici mi dicono. Omlouvám se, dostala jsem informaci, že jsme nehlasovali o druhé části 112 a 113. Ne, 112 tu jsme hlasovali. Ne, 112 jsme schválili druhou část. Allora, eh, nel dubbio, guardate. Vzhledem k tomu, že jsou pochybnosti, tak si ještě znovu odhlasujeme druhou část 112 a 113. Ne, já jsem dávala pozor. Questo non l'abbiamo votato, credimi. Questo l'abbiamo votato e 132. Eh, Presidente, è stato... Paní předsedkyně, bylo to odhlasováno poměrem 30 ku 28, druhá čas 112. Scusate. Omlouvám se. Už jsme vyřešili ten problém. 112. Ano, o té jsme hlasovali. A 113. druhá část odpadá. Lange. Ano, ale to přece by mělo být hned zjistitelné, že k tomu došlo. To by se přece mělo korigovat. Kde tady jsme v plénu, se to přece taky koriguje. Era stato posto male. Ten problém byl prostě špatně nastaven, protože zde zaznělo, že se o tom nehlasovalo. Kolegyně Carvalho nehlasovala, udělala chybu. Prostě pokud s tím už nikdo jiný nemá problém, tak prosím, hlasujme znovu o 112. Je mi líto, paní předsedkyně, hlasovali jsme velmi jasně o druhé části pozměňovacího návrhu 112 a pak někdo z vašich lidí začal říkat, že se nehlasovalo. Hlasovalo se, je to zaznamenáno a to, že někdo hlasoval špatně, tak to je jeho chyba. Prostě teď musíme jít dál, už jsme hlasovali. Paní předsedkyně, skončilo to 30 ku 28 to hlasování. Dobře, paní předsedkyně, končíme, už o tom nebudeme mluvit, nebudeme o tom hlasovat znovu. Když už bylo hlasováno, tak se prostě odhlasovalo, nemůžeme Můžeme to tady zaznamenat, ale nemůžeme s tím nic jiného dělat. Rezultat elektronického hlasování. Kolegica um, na moje levi. 28 ke 30, to byl výsledek elektronického hlasování. Pani Hübner řekla, že nemá hlasovací kartičku, tak to prosím vemte v úvahu. Máme dva dodatečné hlasy a to je klíčová záležitost. Poi farli 112. 112 shows. Já se omlouvám, pak dám slovo kolegovi Term- Turmesovi, ale musíme teď přijmout rozhodnutí politického charakteru v uvozovkách, protože já se omlouvám. Byl tady trochu zmatek, já jsem špatně pochopila některé informace, které jsem dostala. Pochopila jsem to špatně já, ale máme problém. Vyřešili jsme všechny ostatní problémy, ale máme jeden problém, který se týká druhé části 112. My jsme o tom hlasovali a výsledek byl 30 k 28. 30 pro a 28 proti. Kolegyně Hybner nám řekla, a my jsme to vzali v úvahu, že nemá hlasovací kartu. Takže to musíte vzít v úvahu. Proto ten výsledek by byl 30 ku 29. Tečka. A v této chvíli paní kolegyně Carvalho, to je ten problém, požádala nebo řekla, že sdělila sekretariátu, že udělala chybu při hlasování sdělila sekretariátu, že udělala chybu při hlasování. Takže žádá vás, protože já v této věci nemůžu rozhodnout, Máme kolegu Turmese, potom paní kolegyni Toja a pak už konec. Turmes, prosím. To... Já si myslím, že jakmile bychom začali opakovat hlasování jenom proto, že někdo byl mírně zmaten, tak to otevíráme pandořinu skřínku. To nelze. Hlasování je prostě jednorázová záležitost, i když někdo něco promarnil, jinak to by to nemělo konce. To by pak byla nemožná záležitost buď tomu předsedat, anebo vůbec s konečnou platností o něčem hlasovat. Já si myslím, že ačkoliv jsme vždy nápomocní, tak v tomto případě jsou věci jasné. Hlasování proběhlo a já jsem tomu věnovala zvláštní pozornost právě protože to byl důležitý bod a musím říci, že oznámení těchto změn nebo chyb nenastalo okamžitě. Je možno o tom hlasovat znovu, když se to ukáže hned, když se na to upozorní hned. Ale toto sdělení přišlo už trochu pozdě, takže je nemožné se k tomu vrátit, protože když po každé po čtyřech hlasováních řeknete, před čtyřmi hlasováními já jsem udělal chybu, tak to opravdu není možné. Nemůžeme změnit něco, co už bylo odhlasováno. Pilar. Já si myslím, že ten problém už musíme vyřešit, protože máme před sebou spoustu hlasování a je zde jedna věc, která je důležitá, a sice je třeba vzít v úvahu hlasování kolegyně Hibner, protože jinak se neustále tedy modifikuje ten výsledek, že je tam jeden hlas méně pro naši frakci a to je důležité, aby se vždycky vzal v úvahu hlas naší kolegyně. A proto bylo velmi důležité, že toto nastalo, protože jste to nebrali v úvahu. Hlasování paní Carvalho, to tam prostě jen vyřešte tím postupem, který je stanoven. Víte, že na plenárním zasedání je možné změnit hlasování v určitém časovém rámci, ale prosím vás, už to teď vezměte v úvahu do budoucna, to, jak hlasuje kolegyně Hibner a pokračujme. Děkuji. Já bych ráda uzavřela tuto diskusi, prosím. Paní předsedkyně, já nevím, proč mi odmítáte dát slovo. Já jsem pouze chtěl připomenout jednací řád a náš jednací řád jasně říká, že samozřejmě je možné změnit své hlasování, protože jste se zmírili při hlasování ale že to nemá dopad na to hlasování, které se odehrálo, protože jinak se můžete neustále vracet ke všem těm hlasováním. Sekretariát se může podívat do našeho jednacího řádu, jestli je možné zpětně opravit hlasování. Když se prostě odhlasuje, výsledek je takový, jaký jste oznámila, 30 ku 28 a paní Hibner, když nemá svoji kartu, prostě hlasujeme už půl hodiny, už si ji mohla dávno obstarat. Tím jsme uzavřeli tuto otázku, takže hlasování zůstává tak, jak bylo řečeno, jenom tam přidáme kolegyni Hýbner, kterou tedy vyzývám a už má tu kartu, výborně. Takže zůstává to tak, jak jsem říkala a pokračujeme dále. Já se omlouvám za ten zmatek, ale na začátku ty věci nebyly úplně jasné. Siamo arrivati al compromesso 7. Dospěli jsme ke kompromisu 7. Všichni souhlasí, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Regi 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Regi 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. C'è un pepe di troppo, eh, un supplente ritiri la carta. Jeden EPP navíc. Jeden náhradník, prosím, vytáhněte hlasovací kartu. 27 pro, 28 proti, zamítnuto. 136 odpadá. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8a. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Chiusa. Končím hlasování. 28 pro, 32 proti, je to zamítnuto. Kompromis 8b, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 150, 199 a 200. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 24 výboru Envy. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 191, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 196, tam máme ústní pozměňovací návrh. Ne, bez ústního pozměňovacího návrhu, protože byla námitka, takže 196, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Regi 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Envy 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel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 kdo se zdržel? Přijato. 229. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 234. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 235. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Regi 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 236. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 238 a 246 společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 239, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 240, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ne, teď jsem udělala chybu já. Ověříme. 240. 240. 240. 34 e pro, 27 proti, je to přijato. 241, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 243, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Zkontrolujeme 243, zahajuji hlasování. Chiusa Končím hlasování 29 ku 31. Je to zamítnuto 245. 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme 245, prosím. Hlasujte. Čuže. Končím hlasování. 27 ku 33 zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? <clears throat> Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 250. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 262. Chcete ověřit? 200 kolik? 250, prosím. Prosím, 250 hlasujte. Končím hlasování. 23 pro, 36 proti, zamítnuto. 262, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 264. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 265. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro?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 mně se zdá, že je to přijato, nicméně ověříme. Končím hlasování. 31 pro 27 proti je to přijato. Dvěstě sedmdesát jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 Končím hlasování. 32 ku 29 je to přijato. 310. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 311, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, kompromis 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 320 a 321 společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, ale ověříme. Končím hlasování. 35 pro, 25 proti, je to přijato. 323. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 324. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 325. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 326. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 338. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Ověříme 338. Chiuso. 35 25. 35 pro, 25 proti, je to přijato. Kompromis 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis, nebo tedy pozměňovací návrh 340, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 362, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme Chiusa. Končím hlasování. 34 pro, 26 proti. Přijato. 366. 366. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh. Eh, prosím. Kolega Žado. No. Paní předsedkyně, sekretariát eh, to možná jednou vysvětlí, ale to není ten pozměňovací návrh, který jsme předložili. Ta fráze byla roztržena, takže já stahuji svůj pozměňovací návrh, protože to neodpovídá tomu návrhu, který jsme předložili. Takže jste ho stáhnul, protože Takže dobře, nebudeme o tom hlasovat. Tento pozměňovací návrh je pokryt kompromisem 29. Jediná slova. Ne, poslyšte. Chci jen říci, že my jsme navrhli několikrát velmi přesný pozměňovací návrh, který možná měl tu nevýhodu, že byl proti CCS, to není ten pozměňovací návrh, který máte teď na hlasovacích seznamech, který tam sekretariát zapsal. To není náš pozměňovací návrh. Ten kousek, o kterém dnes hlasujeme, neodpovídá tomu, co jsme navrhli a proto to stahujeme. Stahujete. Dobře. 374. Kdo je pro? 374. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Imko 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 377. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Chiuso. 33 ku 28 přijato.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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 32 proti, je to zamítnuto. Kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 390. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 393. 393. Kdo je pro? Promiňte. To také odpadá. Teď tedy hlasujeme o 393, ano? Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto? 395, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato?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 412, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 400. Prosím. 417. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 418. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. AFET 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. AFET 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. AFET 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, že jste nehlasovali. Končím hlasování. 31 pro, 30 proti, přijato. Kompromis 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. AFET 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 427. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. IMKO 26 odpadá. Kompromis, nebo tedy 428, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 429, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 29, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 30, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato pozměňovací návrh 403. 4, 4, 4. Omlouvám se. Vypustila jsem jedno hlasování. Pozměňovací návrh 443. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 444. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A IMKO 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme IMKO 16. On n'a pas INCO 16. 16. Avant compromis 30. Prima del compromesso 30. Prima c'è una lista di voto sbagliata, non c'è compromesso 30. Eh, INCO 16. INCO 16. Máte to před kompromisem 30. O tom kompromisu 30 už jsme hlasovali. Vy to tam nemáte? Momentík. Vy to nemáte na hlasovacích seznamech. Jen vteřinku pozornosti, máme možná nějaký problém na hlasovacím seznamu. Paní Van Brent, prosím. Necháme se tedy vést tínovou zpravodajkou. Hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu IMKO 16. Zahajuji hlasování. Ještě někdo nehlasoval? Končím hlasování. 27 pro, 31 proti, zamítnuto. A teď jsme byli kde? Kdy? Bene, il 30 l'abbiamo... Kompromis 30 už jsme odhlasovali, takže teď pozměňovací návrh 403. 403. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 459. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 461. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 466 ve dvou částech? Ne, pouze druhá část. 466, pouze druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme 466, prosím. Končím hlasováním. 27 pro, 32 proti, je to zamítnuto. NV17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 468, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 32, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 486, tak kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 488, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď společně 489, 491 a 492. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Imko 13. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 493. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 494. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Kompromis 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 520, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 505, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, kompromis 35, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, pozměňovací návrh 524, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, IMKO 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, IMKO 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, REGI 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, regi 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, regi 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, a FED 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme, ověříme a FED 13, prosím. Končím hlasování. 31 pro, 27 proti, přijato. AFET 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme AFET 11, prosím. Končím hlasování. 21 pro, 39 proti, zamítnuto. Zamítno a, zamítli jsme AFET 11 a teď IMKO 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. ENVY 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. IMKO 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. REGI 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Ověříme. Regi 4. Končím. 33 ku 26 je to přijato. A FE 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. NV 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A FE 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A FE 20, kdo je pro,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 na základě částečných výsledků přijme naše frakce závěrečné rozhodnutí. Dejte nám prosím minutku. Dobře, tak na žádost socialistické frakce přerušujeme na minutku. Possiamo riprendere il voto, prego. Můžeme pokračovat v hlasování, prosím. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Vila. Avete votato tutti? Hlasovali všichni? Hlasujeme o zprávě paní Cavela. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 35 pro, 9 proti, 14 se zdrželo, je to přijato. Blahopřeji paní zpravodajce. A můžeme přistoupit k dalšímu hlasování. To se týká vyhodnocení rizik a bezpečnosti, takzvané zátěžové testy. To je taky dlouhé. Hlasujeme o zátěžových testech. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 19, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme 19, zahajuji hlasování. Chiusa. Končím hlasování. 31 pro, 26 proti, přijato. 21. Kdo je pro?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 Chcete ověřit druhou část, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 31 proti, zamítnuto. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 45, kdo je pro, kdo je proti,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 63, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zdá se, že je to přijato, ale ověříme, prosím. 64. Končím hlasování a je to přijato. Pozměňovací návrh 36 ku 21 to bylo přijato. Teď 66. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Chcete ověřit 66. Ověříme 66. Kdo je pro? Končím hlasování 37 k 21. Je to přijato.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 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 80, 91. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je 96 chcete ověřit. Připomínám, že 96 hlasujeme teď. Končím hlasování. 53 pro 3 proti. Pozměňovací návrh 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 98. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme si kompromis 11. Prosím. Končím hlasování. 29 pro, 29 proti. Je to zamítnuto. Kompromis 11 bis. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že i toto musíme ověřit, protože je to velmi těsný výsledek. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 28 proti. Přijato. Pozměňovací návrhy 104 a 105 společně. Kdo je pro? Ne, to nám odpadlo. Děkuji, ano, ano. Odpadly, takže 112. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 127, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 118, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zdá se, že je to zamítnuto, ale ověříme. 118.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 132. část. Prosím, zahajuji hlasování. Končím. 28 pro, 30 proti, je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 143, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 146, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme, ověříme kompromis 17, protože to není jasné. Končím hlasování. 29 pro, 31 proti, je to zamítnuto. A teď kompromis 17 bis. Kdo je pro, kdo je... No i tady to uděláme elektronicky, protože u těch kompromisů, abychom se nespletli. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak tady 49, je to pro, je to přijato.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 2 a 11 společně. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 3. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 4 a 5 zároveň. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Mně se zdá, že je to přijato, ale ověříme. 4 a 5 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 ku 25 přijato. 6. Kdo je pro?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 et les trois amendements qui sont à voter. 157, 158, 159. Oui. Allora ci dice il segretariato. Sekretariát nam říká. Samozřejmě, končím. La votazione finale. To je závěrečné hlasování. Končíme toto hlasování zastavíme na chvíli hlasování, protože sekretariát nám říká, že musíme, že jsme nehlasovali o 157 a 158 a 159. Takže nám chybí ještě tři hlasy. Všichni souhlasí? Takže musíme hlasovat ještě o těchto pozměňovacích návrzích.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 C'est bon. Perfetto. Il... Končím hlasování 48 pro, 5 proti, 7 se zdrželo. Výborně, tím jsme ukončili hlasování. Um. Ja, das ist ja, hast Gott, wie ich schon Bene. A teď přistoupíme k poslednímu hlasování našeho dnešního dopoledne. Kolega zpravodaj Sosa Wagner požádal o slovo, než začneme hlasovat. Prosím, velmi stručně. Kolega Sosa Wagner. Děkuji, paní předsedkyně. Jen minutku. Chci znovu zdůraznit, že máme před sebou hlasování o stanovisku, které vyšle tento výbor. Má to relativní hodnotu, protože čelí přechodné a výjimečné situaci, protože jsem si vědom toho, že komise musí předložit eh, nový návrh eh, na emisní povolenky a to co nejrychleji. Takže chci poděkovat stínovým zpravodajům za jejich eh, pomoc a chci se jim omluvit za to, že tento týden jsem se jim nemohl věnovat tak, jak bych si představoval, ale měl jsem problémy kvůli špatnému počasí dostat se ze Španělska sem do Bruselu. Grazie. Děkuji. Zahájíme hlasování. První hlasování společně 1, 2, 3, pozměňovací návrhy 1, 2, 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ověříme 1, 2, 3, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42 pro, 18 proti. Je to přijato. Bene, allora andiamo. Výborně a jdeme rovnou na závěrečné hlasování. Can we have a uh, one minute, uh, uh... Můžeme si požádat o jednominutovou poradu v rámci naší skupiny? Děkuji. Bene, allora possiamo... Můžeme tedy přistoupit k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování, prosím. PP troppo. Jeden člen EPP navíc. Bene, votazione. Končím hlasování. 32 pro, 14 proti, 11 se zdrželo. Je to přijato. Usnesení je přijato. A teď končím zasedání. Příště se sejdeme 20. února v 9 hodin. Děkuji kolegům. Naschledanou.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 moje jméno musí být vypuštěno ze zprávy. Děkuji. Teď už je to uzavřeno. Na to jste měl myslet předtím. Teď už je to uzavřeno.